Liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegové, měli bychom začít. Máme eh, rozsáhlý hlasovací seznam. Kolega Tom eh, je na cestě, to je první zpráva, ale doufám, že než se k ní dostaneme, tak dorazí. Začnu pořadí bodem 1, schválení pořadu jednání. Můžeme v tomto znění pořad jednání schválit, nebo jsou námitky, žádosti o doplnění nejsou. Dobře, takže jsme schválili a přijmuli pořad jednání. Bod 2. Schválení zápisů ze schůzí, návrh eh, protokolu z 10. října najdete ve svých podkladech. Máte k tomu nějaké připomínky? Taky ne. Takže navrhuji, abychom zápis tak jako obvykle považovali za schválený pokud do konce schůze nebudou námitky. Další bod eh, sdělení předsedkyně. Eh, tlumočení máme v těchto jazycích francouzština, němčina, angličtina, italština, řečtina, španělština, čeština, estonština, polština, rumunština, bulharština. A jako vždy připomínám, že eh, schůze je na streamu. Přejdeme tedy rovnou k hlasování. Dnes budeme hlasovat o dvou zprávách a o dvou stanoviscích a začneme zprávou z vlastní iniciativy vzdělávání v digitálním věku, výzvy příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU. Jana Tom je zpravotajka. Jano, chceš k tomu ještě něco říct? Uh, thank you, Chair. Dear colleagues, I'm really grateful for your... Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, já děkuji za vaši spolupráci a už vás nezdržím ani o minutu. Mnohokrát děkuji. Takže můžeme přejít rovnou hlasování a začínáme kompromisním návrhem 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 Kompromis pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to schváleno, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13 ku 11, ano, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se. Budete muset zvedat víc ruce. Ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno to už vypadalo lépe. 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, Zdrželi se? Myslím, že ano, ale ověříme. 138. Končím hlasování. 16 ku 9, ano, schváleno. 139 pro. Pardon, kompromis 13. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 kompromis pro, proti, zdrželi se schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, Ověříme. 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 k 13 zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, za, eh, schváleno. 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155, 150, 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sociální demokraté zvedají ruce málo do výšky. To vidím. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 179 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182 pro, ano, ověříme, 181, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 k 8 schválena. 182 pro, proti, zdrželi se, schválena. 183 pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. 183. Končím hlasování. 14 k 8 schváleno. 5 se zdrželo. 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, pardon, 8, 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zamítnuto. 13 pro, proti,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 Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, to bych ráda ověřila. 58. Končím hlasování. 16.11 schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74. Ne, pardon, říká řečnice kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 27. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři. Pro, proti, zdrželi se, ano, schváleno. Ne, tohle nepotřebujeme. K závěrečné hlasování jmenovité zahajuji teď. Končím hlasování. 26 ano, eh, záporný žádný a jeden se zdržel, takže jednohlasně přijato. Gratulujeme srdečně Janě, gratulujeme tobě i stínovým zpravodajům za práci. A dostáváme se k dalšímu bodu. což je návrh zprávy nové evropské agendy pro kulturu. Spravodaj Georgios Gramatikakis. Georgios, si chceš něco říct? Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poděkovat mé spolupracovnici Kristině eh, Mercuriady a děkuji všem kolegům, kteří projevili velký zájem o toto zprávu. Měli jsme asi 180 eh, eh, pozměňovacích návrhů, byla tady velmi dobrá vůle ke spolupráci a podařilo se nám díky tomu připravit velmi cený text. My jsme pokud to schválíme, tímto vytyčili cestu pro evropskou kulturu a já doufám, že i díky vašemu úsilí eh, bude toto, tato snaha naplněná eh, a korunována úspěchem. Děkuji. Přejdeme tedy k hlasování. Začneme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se zamítnut 61 pro, proti, zdrželi se schváleno 62 pro, proti, zdrželi se zamítnut 63 a 64, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, eh, eh, pardon, 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77, kde je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 79, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 80 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 81 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 82, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 83, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno 84 pro, proti, zdrželi se schváleno 88, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 85, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 86, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 87, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 89, kdo je pro, proti, a stačili se zamítnuto 90 a 91, kdo je pro, a proti, a e, stačili se schváleno 92, kdo je pro, proti, stačili se schváleno 94, 93, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 95, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 97, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 98 pro, proti, zdrželi se schváleno 99, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 108, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 108, 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 126, kdo je pro, 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 139. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověřím, prověříme 139. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 16 pro, 11 eh, proti, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 100, 143, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 146 pro, proti, zdrželi se schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se schváleno. 148 pro, proti, Stačili se zamítnout. 149 pro, proti, zdrželi se schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 151 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 152 pro, proti, zdrželi se schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 154 a 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 150, pardon, 162, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 163 pro, proti, zdrželi se zamítnut 164 pro, proti, zdrželi se zamítnut 165 pro, proti, zdrželi se zamítnut 166 pro, proti, zdrželi se schváleno 167 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 168 pro, proti, zdrželi se schváleno. 169 pro, proti, zdrželi se schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se schváleno 174 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 2 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 3 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Okay, also an einer Stelle habe ich einen Fehler gemacht. Wir haben Änderungsantrag 85. jsem omyl na jedné místě 85 na straně 5. Tam bylo odhlasováno a my jsme potom hlasovali ještě o 65, ale to tím bylo vlastně vyřízeno. O tom jsme hlasovat neměli, takže já se omlouvám. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Hlasování je jmenovité. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 4 proti, 2 se strželi, takže velkou většinou to bylo schváleno a já blahopřeji eh, zpravodaji. Tím se dostáváme k další zprávě, návrh stanoviska o opakovaném použití informací veřejného sektoru. s pravodajem je kolega Cagorakis. Pane kolego, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům za spolupráci. Já nemám co dodat. Myslím si, že můžeme přikročit k hlasování. Bezvádné. Dobře, začneme hlasovat. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 77, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78, kde je pro, proti, zdrželi se, schvál, zamítnut. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 82, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 83, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 84, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 85, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 86, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 87, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 90 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 91 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 93 až 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 96 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pro jistotu ověříme třináctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 minus, 14 proti 11 pro, o zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 114 pro a 115, 114, 115 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 121 pro a 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 a 124 pro, proti, drželi se, schváleno. 125 a 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 127. Zahajuji hlasování. Hlasování o konce. 18 pro, 8 proti, schváleno. Omlouvám se, nerozpoznala jsem to. 15 a 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1 pro, proti, Drželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 33 pro, proti, zdrželi se zamítnut 34 pro, proti, zdrželi se zamítnut 35 pro, proti, zdrželi se zamítnut 36 pro, proti, zdrželi se zamítnut 37 pro, proti, zdrželi se zamítnut 38 pro, proti, zdrželi se zamítnut 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme poznací návrh 3, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Dvanáctku 12 15 odmítnuto, 42 kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto 43 pro, proti zdrželi se zamítnuto 44 pro, proti zdrželi se zamítnout 45 pro, proti zdrželi se zamítnout 46 pro, proti zdrželi se zamítnut 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnut 51 pro, proti, drželi se zamítnout 52 pro, proti, drželi se zamítnout 53 pro, proti, drželi se zamítnout 54 pro, proti, drželi se zamítnout 55 pro, proti, drželi se zamítnout 56 pro, proti, drželi se zamítnout 57 pro, proti, drželi se zamítnout 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout 59 pro, proti, zdrželi se zamítnout 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout 61 pro, proti, zdrželi se zamítnout 62 pro, proti, zdrželi se schvál, eh, zamítnout 63 pro, proti, zdrželi se zamítnout 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout 65 až 66 identické pro, proti, zdrželi se schváleno 67 pro, proti, zdrželi se zamítnut 68 pro, proti, zdrželi se zamítnut 69 pro, proti, zdrželi se zamítnut 70 pro, proti, zdrželi se zamítnut 6 pro, proti, zdrželi se schváleno 71 a 72 pro, proti, zdrželi se schváleno 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 74 a 75 pro, proti, zdrželi se schváleno 76, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a dostáváme se k závěrečnému hlasování, které tímto zahajují. Budeme hlasovat jmenovitě. Hlasování je u konce. 24 pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Jednomyslně schváleno, blahopřeji zpravodaji. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Ab A dostáváme se k poslednímu hlasování dnešního dne. Eh, je to návrh stanoviska zavedení programu Invest EU. Spravodajem byl kolega Džambacky. Je tu takže můžeme rovnou hlasovat. Já se jenom napiju, už začínám být umluvená. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, 73 chcete ověřit. Dobře. Ověříme 73. Končím hlasování. Omlouvám se. 14 proti, 12 pro, čili zamítnuto. 74 pro, proti. Zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti. Zdrželi se, Schváleno. 80 pro, proti. Ty hlasuješ proti vlastnímu návrhu. 80 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83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 17.10, omlouvám se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. 96 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, ano, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedno 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pokračujeme 23, první část. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, ano, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že ano, ale ověříme, protože na levé straně to nebylo jasné. Takže 41, zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, 27 pro. Děkuji. E, začíná, přichází lehká únava. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřit. Tam, kde vidím ty červený světílka, to vypadá jinak. Končím hlasování. Ano. 21 proti, 5 pro, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se. Nevím určitě, takže ověříme. Zahajuji hlasování. 51. Hlasujeme o 51. Končím hlasování.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 zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A závěrečné hlasování, jmenovité, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 hlasů ano, jeden proti, jeden se zdržel. Takže schváleno velkou většinou. Gratulujeme zpravodaji. A já už jsem úplně vyčerpaná. Mnohokrát děkuji za soustředěnou spolupráci. A budeme hned pokračovat bodem 10, což je zpráva o zavedení programu Kreativní Evropa. Spravodajkou je paní Silvia Kosta, naše kolegyně. Pozměňovací návrhy do 29.11. v 15 hodin a hlasování v našem výboru 20. února příštího roku. A požádám Silvii, aby nás uvedla do zprávy. Máš pět minut. Eh, ano, děkuji, jistě. Pokusím se to zvládnout za pět minut. Eh, takže v první řadě bych chtěla mnohokrát poděkovat za tu podporu, kterou jste mi poskytli. Eh, zejména pokud je o tu zprávu, o ty stínové zpravodaje. Opravdu společně jsme se na to podívali, věřím, že jsme zpracovali hodně věcí, dostala jsem hodně návrhů. Děkuji mnohokrát za také velkou pomoc a podporu sekretariátu komise, ale také sekretariátu výboru pro kulturu a vzdělávání, který opět byl velmi, velmi vstřícný, pokud je o vedení dialogu a spolupráci. Chtěla bych vypíchnout některé důležité věci, které jsme tady eh, řešili u tohoto programu od jeho zavedení, a to sice je to jediný program Evropské unie zaměřený přímo na audiovizuální eh, programy. Je to tedy opravdu jedinečná záležitost. Snažili jsme se tam ponechat ty hlavní cíle, celou tu filozofii tak aby to nijak nebylo rozmělněno do těch dalších programů a proudu, jak to eh, na začátku tam trošku to riziko bylo. Tak, pokud jde o tu část eh, kultury, eh, tak tady bych chtěla říci, že jsme požadovali celou řadu různých inovací a úprav v rámci té průběžné zprávy a to se nám podařilo. Nicméně domnívám se, že ten rámec, který tady máme nastavený, není dostatečně přesný, dostatečně detailní, pokud je o některé ty akce. A právě z toho důvodu já tady předkládám pozměňovací návrhy, přibližně 100, a e, Vyplývá to i z těch různých e, schůzek, které jsem měla s příslušnými zainteresovanými subjekty. Také bych chtěla říci, že pojetí toho programu je teď mnohem širší než před sedmi lety a snažíme se, aby tady byl dostatečný rozpočet, aby to nevyznělo příliš frustrujícím způsobem, jako by se mohlo stát. Čili my jsme se opravdu snažili eh, v parlamentu to ošetřit také jsme to uváděli v usnesení k víceletému finančnímu rámci v březnu, kde jsme prosili, aby to bylo stanoveno na 2,8 miliard a ne 1,85, jak navrhovala komise. A doufám, že tady opravdu se to setká s plnou podporou parlamentu a rady. Potom bych chtěla ještě připomenout, že pokud je o to rozložení na jednotlivý sektory, eh, kultura, audiovizuální sektor a další, takže to bude proporčně procento, 33% kultura 35%, audiovizuální a zbytek, ten třetí, ta třetí oblast. Pokud jde o kulturu, tak eh, tady to si myslím, že to je opravdu eh, jedna z nejdůležitějších věcí pro sociální, eh, sociální partnery a věřím, že se nám to tam podaří nastavit tak, jak by to mělo být. Pokud jde o stanovené cíle, tak já jsem tam jako obecný cíl vložila ještě jeden, kromě těch cílů, které už tam byly, tak jsem chtěla, aby se tam také uznávala přidaná hodnota kultury a aby ty profese působící v kultuře, ti protagonisté a další mm, sektory, aby jsme k tomu přistupovali velmi specificky. Potom druhá věc. Ono už se tady neobjevuje ta pod příslušná evropská přidaná hodnota jako nezbytná podmínka, ale já opravdu na základě těch zkušeností, které jsme získali během posledního roku a jak jsme se o tom také tak bavili, tak si myslím, že je potřeba vypíchnout ten pocit sounáležitosti, která kultura nabízí evropským občanům a také jakýsi ten celoevropský narrativ, který musíme trošičku zdůraznit. Eh, já si také myslím, že je vhodné tam zavnout Seal of Excellence, a bylo by určitě potřeba, aby to tam bylo trošičku víc do toho zakomponováno, tak, aby bylo uh, možné eh, také to nějak napojit na Evropský fond regionálního rozvoje a uh, propojit to s těmi příslušnými cíly. A právě proto jsme tam také předložili některé pozměňovací návrhy, aby to Seed of Excellence se do toho promítlo. Kultura a média. Tak, mm, ta linie kultury, tam máme horizontální eh, aktivity i další aktivity. Snažíme se to lépe strukturovat, než tomu bylo v minulosti. Jsme rádi, že tady byly zohledněny naše některé požadavky, aby tam byla eh, část věnovaná hudbě, to bylo to eh, Music of Europe a další věci, které se tam objevily. Potom další inovativní projekty, pokud jde o kulturní dědictví. A také, aby se tam více zohledňovaly vydavatelské počiny, nikoli jenom překlady a snažili jsme se tady stanovit tři kritéria. Jednak relevance, kulturní hodnoty, potom dopady a potom provádění. Pokud jde o projekty spolupráce, tady jsme inovovali některé ty aspekty. Například klademe větší důraz na projekty menšího rozměru a tady jsme tomu také přizpůsobili tu míru spolufinancování a rovněž klademe důraz i na určité mikroprojekty, ovšem pokud mají evropskou přidanou hodnotu. Tak, média, složka média. Tak tady opravdu vidím eh, velký vývoj, zejména v oblasti audiovizuálních děl, kde já jsem se snažila začlenit odkaz na některé ty žánry, kterým dáváme ehm, prioritu, a to sice krásná literatura, dokumentární tvorba, dětské nominované filmy, interaktivní díla, například videohry a potom také multimediální díla s velkým potenciálem přes přeshraniční oběh. Potom také bych chtěla znovu podpořit nezávislé evropské produční společnosti. To je opravdu důležité kritérium, které my jsme vždycky zdůrazňovali, aby tam zabránili nekalé konkurenci. A potom ještě poslední meziodvětvová složka. Tak, tady opravdu je potřeba se na to podívat eh, z toho pohledu, který by tady měl vzniknout, to zná interdisciplinární přístup a také věnovat větší pozornost tomu tématu pluralistického prostředí sdělovacích prostředků. Tohle všechno jsou tedy ty důležité věci. Už se dostávám k závěru, i když ráda bych ještě doplnila několik věcí, ale eh, dobře, já jsem se snažila věnovat velkou pozornost ještě tomu mezinárodnímu měřítku, mezinárodnímu rozměru a třetím stranám zapojeným do programu Tvůrčí Evropa. A ta kritéria by tam měla být nastavena kvalitativně a kvantitativně a e, zejména také bych chtěla zmínit ten program s názvem Tvůrčí Evropa Mundus. Tak, Potom bych chtěla ještě říci, my jsme nedávno odhlasovali stanovisko výboru pro kulturu na InvestEU. Tak, InvestEU, to je velmi zajímavý program, tam máme nějakých 15 miliard. V zásadě se do toho združuje 15 nástrojů, včetně právě kreativní Evropy. A e, my jsme se tam snažili vyřešit některé ty obavy, které jsme tady řešili a snažili jsme se tam e, opravdu klást důraz na ty hlavní priority, na ty hlavní kritéria, na to, co se snažíme skutečně zajistit e, těm příslušným subjektům v oblasti audiovizuální tvorby a další. A jsme tedy rádi, že některé ty naše obavy už tam byly zohledněny a vyřešeny a e, je potřeba ale, aby také k tomu náležitě přistoupil ekon, aby to promítli do toho finančního rozměru, ale na nás bude hlavně definovat ty cíle a ta kritéria a hlavně nesmíme ztrácet ze zřetele ten celkový výsledek. Tak já už tady končím, ale jsem vám k dispozici pro případné další vyjasnění. Děkuji. Děkuji. Silvia. A teď se dostáváme ke stínovým zpravodajům a za EPP máme Sabine, která převzala práci Bogdana Venty. Nepřevzala, ale zastupuji ho tady a představím jeho jménem to, co zatím um, v této problematice uh, odpracoval. Myslím si, uh, um, On je teď starostou eh, ve svém domovském městě. A teď tady mám poslední eh, slova pro parlament. Chtěla bych eh, poděkovat paní Kosta za návrh zprávy a její práci na této důležité věci v tomto programu. Nejdůležitější je samozřejmě Eh, zdvojnásobení eh, programu, eh, ohledně tedy ve srovnání s tou původní částí. My vítáme více detailů, pokud jde o praktické provádění, pokud jde o doplňkovost a synergie mezi programy financování EU, a potom ta pečeť špičkovosti a investice v EU. Musíme tedy mít také nástroj pro záruky, pokud jde o kulturu a kreativní sektor. V rámci současného návrhu MFF byla záruka přesun přesunuta eh, do nařízení eh, Invest Europe a tady je důležité mít křížové eh, linky na další programy. Je důležité zavádět horizontální odvětvové a specifické akce, zejména nové horizontální akce, pokud je o hudbu a mobilitu umělců a kulturních profesí. Eh, jako jeden z autorů cípí přípravné akce o Music Moves Europe si myslím, že myšlenka ohledně odvětvového charakteru by měla být lépe v tom návrhu zohledněna i v této zprávě. EPP k tomu předloží poznací návrhy, aby této akce byly podpořeny. Ovšem jsou tady eh, v návrhu některé věci, eh, které vyvolávají ve mně obavy. EPP vždy podporovala kulturní a kreativní odvětví, tak jak je to ve zprávě pana pana Ehlera i pana Morgana, ale samozřejmě podporujeme také myšlenku posílit dialog mezi eh, kulturními a kreativními organizacemi a politiky a že jednou eh, za rok by mělo proběhnout fórum na toto téma. A tady se také hovoří o eh, Evropské observatoři pro kulturní a kreativní odvětví, ale já si myslím, že to bude velmi nákladné a náš rozpočet je omezený. Pokud je o podrobnosti e, tohoto e, návrhu nebo toho nového orgánu, není to jasné, ani jeho struktura. A e, já si myslím, že Evropská komise by nám možná mohla poskytnout Eh, nějaký náhled na to, jak bychom mohli lépe eh, získávat expertízu v oblasti kultury a mít kvalitativní a kvantitativní indikatory. Důležitým bodem je také struktura programu. Myslím si, že bychom se měli držet návrhu komise, abychom zachovali tu obecnou strukturu stávajícího programu s třemi různými proudy, kultura, média no a eh, napříč sektory, tedy mezi odvětvové složky a e, samozřejmě musíme zohlednit e, zvláštní potřeby jednotlivých odvětví a vycházet ze zkušeností ze současných e, projektů. Tady se zahrnuje také část audiovizuálních projektů a já se obávám, že z rozpočtových důvodů i z administrativních i ten fakt, že bychom měli dvě různá DG, které by se tím zabývaly, celou, že by to celou věc velmi zkomplikovalo. Poslední věc k drobným projektům. Mám určité pochybnosti, pokud to poznací na 61 a finanční příspěvek z programu, eh, který by měl představovat asi maximálně 80 nákladů té podporované operace, tak jak je to napsáno v tom návrhu. Eh, výběrová řízení eh, by se měla zaměřit na drobné projekty a ty by měly být větší míru spolufinancování než ty velké pro projekty. My si samozřejmě přejeme mít více eh, drobných projektů, ale přesto by tady měla být vyváženost a eh, dostatečná kvalita pro všechny projekty. Připravíme poznací návrhy za EPP a těšíme se na plodnou eh, spolupráci s paní Kosta a se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji, Sabine A, a pan Diak, Pan Diakon má slovo na tři minuty. Eh, mulțumesc. Eh, un cumul de, de bune intenții, ceea ce este foarte bine. Am cooperat și până acum foarte Děkuji. Já si myslím, že je zde mnoho dobrých eh, závěrů a to je dobré. Já jsem se Silviou Kostou dosud velmi dobře spolupracovala. Myslím si, že to tak bude i nadále. A zmínil bych pouze jednu věc. To diskuze investice, o těch tady hovoříme, Investice bez ohledu na to, do jakékoliv kulturní oblasti znamenají e, nějaká čísla, nějaké náklady. Může se ale stát, že dojde k té chybě, že výsledky budou také měřeny čísly a to by bylo Eh, špatné, protože investice do oblasti kultury nemají být měřitelné čísly, jsou to investice do budoucnosti a tam je potřeba toto eh, zvažovat, přistupovat k tomu eh, se zřetelem na tento fakt a k tomu bychom měli vypíset také naše partnery a ostatní zúčastnění. Dank. Děkuji. Helga Trüppel. Thank you to Děkuji Petro, děkuji Silvi, děkuji ostatním stínovým zpravodajům. Já nejprve bych tu měla takovou obecnou poznámku. Když teď hovoříme o novém programu Kreativní Evropa, tak já myslím, že je naprosto zásadní, abychom kolegům v parlamentu i na radě jasně řekli, že kultura a mezikulturní dialog a kulturní diverzita je Eh, naprosto zásadní věc pro Evropu. Musíme tedy jasně politicky říct, proč tento program je důležitý pro Evropskou unii. Takže já zcela souhlasím s tím, co tady zaznělo, že to musíme propojit s ostatními součástmi našeho rozpočtu, naší politiky. Je to velmi důležitá součást eh, celkové kulturní oblasti a Mm, chtěla bych říct, že kultura je důležitá pro všechny ty vnitřní vztahy. Měli bychom tedy vyslat jasný signál, proč kultura a kulturní diverzita je tak důležitá pro sebe pochopení Evropské unie. Protože když jsme byli v Silicon Valley, tak jeden z těch velkých plakátů v té firmě byl Všichni jsme velmi jiní, ale chceme, aby se s námi zacházelo stejně. A to je něco, co velmi už se, se dotýká diverzity a právního řádu. A kultura k tomu přispívá. Všichni víme, že tady je ta rozmanitost, není to homogenní, ale zároveň všichni eh, chceme mít dobrý život založený na právním státě na právním řádu. A proto eh, to samozřejmě bude důležité. Víme, jak je to důležité ve vztahu k víceletému finančnímu rámci. Víme, co se stalo večer, pokud jde o ten rozpočet pro 2019. Je to velmi napjaté, ano. Ono to odráží tu radu, tu náladu na radě, ale musíme ten rozpočet prostě navýšit, protože pokud ho nenavýšíme, tak veškeré naše ambice v oblasti kultury, mládeže, médií a podobně budou ohroženy. Takže co musíme teď udělat, je obecně začít jasně komunikovat, proč kultura a tvůrčí průmysl, tvůrčí oblasti jsou tak důležité. Já tady souhlasím se vším, co tady zaznělo, pokud jde o ty složky kultura, média a meziodvětové složky, že bychom to měli nechat takto nastaveno a ne zase po třech, pěti letech znovu vynalézat kolo. To určitě ne. Eh, je tady potřeba pracovat s tím, co máme, vylepšovat to, co tady máme. Potom bychom měli jasně nastavit ty odvětvové věci. Máme tady tady ten program Hudba hýbe Evropou a to bychom měli také zdůraznit, protože víme, že hudba se dotýká všech smyslů lidí. A proto ve stávající situaci potřebujeme toho udělat více v oblasti hudby a je tedy dobře, je důležité, aby takováto akce probíhala, je to důležité v, Evropu, ale, v Evropě, ale má to i mm, přesah mimo Evropu a musíme tam tedy do této programové položky dát více prostředků. Nechci opakovat to, co už se tady řešilo, jak důležitá je celá ta debata víceletého finančního rámce pro naše zájmy. To je samozřejmě evidentní, jak zásadní to je a jak velká rizika tady teď máme. Ale otázka eh, se tady objevuje, pokud je o ty menší projekty. Jistě u rozpočtu je jasné, že potřebujeme kombinaci, ale Někteří kladou větší důraz na ty velké projekty a já si myslím, že abychom se dostali k co největšímu množství umělců, mladých lidí, herců a podobně, tak musíme zdůraznit, že ty malé projekty jsou velmi důležité a zásadní pro kulturní rozmanitost Evropy. Takže to bychom měli jasně v tom našem novém programu zdůraznit. Potom Eh, nelíbí se mi ta observatoř, nechci tu observatoř, myslím, že bychom měli pracovat se stávajícími institucemi. Takže já se ve svých pozměňovacích návrzích zaměřím víceméně na ty body, které jsem teď tady uvedla. A potom ještě také si myslím, že je potřeba zdůraznit mezikulturní dialog, ale zároveň jasně říci, že je založen na právním státu a že tady nejde o nějaké řešení identity. Ve stávající politické situaci, když mluvíme o kultuře, tak je vždycky velmi eh, potřebné říci, že máme na mysli demokratický rozměr kultury, protože v některých členských státech a mimo Evropu bychom měli jasně říci, že v rámci kreativní Evropy, v rámci tvůrčí Evropy, ten náš koncept kultury je takový, že mm, to musí být demokratické pojetí kultury. Ne, něc, ne v tom smyslu, že jeden typ kultury je lepší než nějaký jiný. Děkuji. Mnohokrát děkuji paní Adinolfi. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Eh, musím říci, že toto je velmi důležitá zpráva a má velký strategický význam, protože to je jedna z mála možností, kdy Evropská unie nabízí podporu eh, lidem pracujícím v oblasti kultury. Jedná se o konkrétní nástroj, který by mohl být nápomocen všem eh, malým a středním podnikům, všem těm subjektům, které v dnešní době se musí potýkat s mnoha překážkami, jako například je nelítostná konkurence ze strany nadnárodních subjektů. Eh, v tomto kontextu si myslím, že eh, ty eh, subjekty a zejména menší subjekty musí velmi vítat takovýto program. Já předložím pozměňovací návrhy na vylepšení programu jako takového, aby více podpořil tvůrčí pracovníky a umělce obecně, kteří pracují v oblasti kultury. První aspekt, který je potřeba vylepšit, se týká rozpočtu. To chci říct úplně jasně. Eh, není pravda to, co říkal bývalý ministr kultury, že kultury se nenajíte. Ne, já myslím, že investice do kultury mohou mít velmi přínosné dopady pro všechny občany, ale e, mohou i výrazně přispět k celkové hospodářské prosperitě. Proto je potřeba, aby na tento program byly vyčleněny potřebné prostředky, protože Jinak je tady riziko, že některé aspekty budou seškrtány a to celý program ohrozí. Druhá věc, myslím si, že je potřeba nabídnout větší podporu mikropodnikům a stejně tak malým a středním podnikům, které představují skutečný motor kulturního sektoru v Evropě. Já si tedy myslím, že je potřebné a vhodné nabídnout konkrétní podporu podnikům a subjektům, které jsou z oblastí postižených přírodními katastrofami, zejména třeba jako zemětřesení a podobně, tak, aby ti, kdo byli postiženi tuto kalamitou, viděli, že se jim nabízí nějaké podpory, protože oni často jsou tam ponechány svému vlastnímu osudu a musí řešit veliké problémy, takže když jim nabídneme konkrétní formu podpory, ukážeme jim naši solidaritu a to je podle mě naše povinnost, kdy eh, jim ukážeme, že ta hodnoty jako solidarita a sociální soudržnost jsou prostě stále živé. A za třetí, je potřeba udělat konkrétní kroky, pokud jde o dostupnost kulturních děl eh, co nejširším měřítku. Tohle je opravdu zásadní proto, abychom zajistili eh, právo nediskriminace a prosazování listiny základních lidských práv musíme podpořit takové projekty, které umožní třeba digitalizaci našeho kulturního bohatství, což je společné bohatství, které musíme všichni chránit. A konečně musíme investovat do vytváření nových formátů a nových multimediálních obsahů, tak, abychom Eh, tady neměli nějaké budoucí evropské Netflixy, ale abychom opravdu využili to bohatství, které máme na našem kontinentu. Já jsem přesvědčená, že tímto způsobem eh, program Tvůrčí Evropy zpřístupníme mnohem více lidem. Děkuji. Dank. Mnohokrát děkuji, paní Bild. Merci, madame la présidente. Merci, madame. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, paní zpravodajce. Já jsem samozřejmě nakloněna eh, k kreativní Evropě, zejména eh, tomu odvětví pro média, Distributoři jsou velmi důležití i pro malá města a já jsem ovšem trochu mám pochybnosti, pokud jde o některé aktivity v rámci té meziodvětvové složky. Samozřejmě mám eh, na mysli ty 2 miliony euro udělené um, v roce 2016 ve prospěch nějakých eh, projektů, třeba i pro uprchlíky, kde měli podporovat eh, pozitivní aspekty větší kulturní rozmanitosti prostřednictvím divadelních kusů založených na životě uprchlíků. Eh, bylo tam několik různých eh, videí na YouTube a eh, to ve mně vyvolalo velké otazníky. Potom také spolupráce s třetími zeměmi. My tady jednak máme nižší rozpočet a zároveň tady neustále oznamuje další projekty. Agentura a která působí v této oblasti, uvádí různé aktivity, které mají podporovat méně uh, rozvinuté uh, kanceláře uh, nebo firmy. Potom v Tunisku má být konference dochází samozřejmě k velmi zajímavým akcím, eh, třeba i v dalších městech, ale eh, tam my přece tady máme finanční omezení. Pokud jde o rozšíření, eh, tak tady samozřejmě máme Spojené království, které odchází a zároveň tady máme otevřenou náruč pro Kosovo a já si myslím, že my bychom potřebovali mnohem efektivnější projekty. Já se o to přičiním cestou pozměňovacích návrhů. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Šotes. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης εισηγήτριά μας, η κυρία Μίχελς, μου έστειλε Děkuji. Naše stínová zpravodajka paní Michals mě požádala, abych je nahradil a poslala mi své poznámky v písemné podobě. Já vám je přečtu. Chtěli bychom poděkovat paní Kosta. Eh, je všechno v pořádku? Slyšíte mě? Eh, toto jsou poznámky paní Mikelse a já vám je nyní přečtu. Chtěl, chtěl bych jménem paní Kosta pardon, paní Michals poděkovat paní Kosta, eh, která předložila své eh, důležité závěry ke kreativní Evropě. Máme tady zejména pět eh, poznámek. Návrh dvojnásobit rozpočet, aby tady bylo 2,8 miliard euro a potom to rozdělení podle jednotlivých programových linek. Za druhé, vítáme návrh komise, pokud jde o žurnalistiku. A to je v úvodním ustanovení 12. E, tyto opatření jsou nezbytná, bohužel. E, dále vítáme vytvoření nezávislé Evropské observatoře, pokud jde o odvětví kultury a kreativní odvětví za čtvrté. Působí nám problém jedna formulace, ovšem je možné, že je to pouze jazykový problém. Jde o výraz kulturní a kreativní odvětví. Je, to je pro nás něco nesmírně důležitého. Ovšem ten německý text uvádí jiný výraz. Je to tam nahrazeno nějakým, eh, nějakou změnou ze strany zpravodaje a neustále se hovoří o kreativním průmyslu. Tento výraz se tam objevuje v několika pozměňovacích návrzích v, pět, v pátém a šestém a v dalších. Pro nás je to problém. Tam asi pojem odvětví byl nahrazen pojmem průmysl. To se nám nelíbí, odvětví je totiž mnohem širším pojmem než pouhý průmysl. Když tam budeme mít odvětví, tak to zahrne také různé veřejné služby, v oblasti eh, kreativity i jinde a kreativní Evropa podle nás musí zaručovat přístup eh, k digitálnímu světu a eh, musí to zajistit přístup také ne ziskovým organizacím. Proto si myslíme, že je potřeba přiblížit se úmluvě UNESCO o duálním charakteru daného odvětví. Pokud je to pouze jazykový problém, tak s tím můžeme souhlasit, opraví se to a bude to v pořádku, ale pokud ten pojem také z něco znamená, eh, tak je potřeba ho opravit. Děkuji, my to ještě prověříme. Eh, zpravidla to bývá jenom problém překladu. Ne, ty pozměňovací návrhy, které předložila Silvia, ty jsou v tom návrhu. A evidentně je to v Němčině ten pozměňovací návrh, možná, že je to problém překladu, ověříme. Eh, v tuto chvíli se nehlásí nikdo další, takže bych ráda předala slovo komisi. A s ohledem na omlouvám se, ještě musíte počkat, ještě tu máme jednu přihlášku do diskuze. Já budu velmi stručná. Já jsem chtěla jenom něco říci k tomu Kosovu, protože eh, jsem slyšela na výboru našich meziparlamentních jednáních a také dnes eh, některé takové nepříjemné poznámky ke Kosovu. Někteří z nás jsou členy meziparlamentní delegace pro vztahy s Kosovem a eh, já jsem to mm, Kosovo mnohokrát navštívila a byla tam velká angažovanost v rámci kultury. Poprvé, když jsem navštívila Pristinu a jejich muzeum, tak eh, tam byly nádherná díla, nádherná výstava uměleckých děl. Když mluvíme o jiných zemích, které patří do širší Evropy takovým způsobem, abychom je vyloučili z něčeho, tak já myslím, že to je nebezpečné a skoro tím naznačujeme, že ti lidé nejsou Evropané, když oni přitom už se Evropany být cítí a mnoha mm, způsoby s námi spolupracují. A mm, třeba bych zmínila, že vedoucí kulturního odboru města Pristina je žena, která byla válečná uprchlice která byla letecky evakuována ze svého eh, města do Manchesteru, do mého města, eh, kde jí chirurgicky eh, pomohli. Je to umělkyně, je to aktivistka, je z Kosova a je i Britka, jmenuje se Sandra Bukunevsky. Klidně si ji vyhledejte. Já opravdu jsem jenom chtěla říci, že jsme sousedé a měli bychom ve vztahu k těmto oblastem a k těmto lidem používat mnohem přívětivější jazyk. Děkuji. Tak ale teď s ohledem na strukturu programu tu máme dvě zástupkyně komise ze dvou různých eh, generálních ředitelství, Barbara Kesla a Lucia Calda z DG Connect. Začneme Barbarou Kessler, prosím. Äh, děkuji. Děkuji za to, že tu smíme promluvit a děkuji také paní Kosta. Děkuji i vám za dobrou spolupráci. do posud, tak jak jste o tom mluvili, to můžeme podpořit. Je to velmi konstruktivní práce na vylepšení našich návrhů. A v tomto duchu také děkuji jménem našeho generálního ředitelství za všechny podněty, které členové zatím navrhli a které pravděpodobně uvidíme v posledním znění příští týden. Zejména se chci věnovat některým tématům, která předložili někteří z vás. Děkuji za průběžnou podporu našemu sektorovému přístupu v oblasti kultury. To nás velmi těší. Samozřejmě je to způsobeno asi také tím, že mnozí poslanci, kteří jsou tady, anebo kteří tu už nejsou, jako ten poslanec, který se stal dnes poslancem, eh, se věnují podpoře eh, kulturní Evropy a my jsme velmi rádi, že se vám náš přístup eh, tak líbí. Uvědomujeme si, že explicitní rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé akce bude asi věcí, kterou eh, tady zatím takto musíme dělat. Víme, kolik peněz bude zhruba k dispozici, ale jsme rádi, že s námi v zásadě souhlasíte že určité oblasti je třeba pojednat bodově, tak jak paní Kosta už naznačila ve své zprávě, třeba oblast vydavatelství. Samozřejmě se podíváme také současně na divadla, protože to je Eh, výkonné umění, které eh, v tom našem návrhu tak pokryto není a jsme, uvědomujeme si, že pro výkonné umělce samozřejmě bychom mohli připravit, měli připravit a mohli připravit pilotní projekt eh, tak, aby jednotlivá odvětví byla v určité rovnováze. Chci poděkovat zejména také za vaši podporu pro oblast mezinárodního, protože eh, ty návrhy na pojmenování, na ty se podíváme velmi podrobně a pečlivě a chci poděkovat také dalším poslancům, kteří se angažují v oblasti mezikulturního dialogu. To je podle našeho názoru věc, která s ohledem na kreativní Evropu v současném programu přišla poprvé, začíná, začala se tam rýsovat a ukázalo se, že naše sousední státy, zejména v oblasti Středomoří, eh, je třeba vzít na palubu a podívat se na cíleně na aktivity na Balkánu v příštích letech, protože si myslíme, že pro sousedské vztahy Evropy je to, eh, to má mimořádný význam. A samozřejmě nás také velmi těší, že, pod, že máme podporu parlamentu pro vyšší rozpočet. Je to rozumné, protože investice do kultury je investicí, která Evropu posune dál a nejsou to vlastně vyhozené peníze. Ráda bych se podívala na jednu, dvě zvla- konkrétní věci. Lucie se k tomu určitě vyjádří. Paní Kosto, vy jste ve své zprávě eh, navrhla založení observatoře a některé kolegyně a kolegové řekli, že návrh podporují, anebo naopak, že ho nepodporují, dívají se na to skepticky. My samozřejmě máme velký zájem o tom, abychom měli stabilní a rozumné indikátory pro evaluace našich programů. Samozřejmě eh, pro evaluaci jednotlivých projektů také, ale mám dojem, že ta potřeba, kterou tady parlament má, mít dobré uh, faktory, dobré, uh, dobrá měřítka pro evaluaci, eh, by měla ukázat, jestli jsme dosáhli cílů, kterých jsme chtěli. Podíváme se na různé modely v tomto duchu. Existuje například návrh profesora Luigi Saka, kterého znáte, ten odkazuje na pilotní projekt, který by se měl rozjet s se sběrem počítačových dat, což je v podstatě takový open source. A vy ve své zprávě hovoříte o tom, o tomto a my bychom se na to chtěli určitě podívat jak a co by bylo možné použít pro sběr dat právě v oblasti kultury, protože pro, evropské, eh, pro Evropskou audiovizuální observatoř tam nemáme takový přístup. Myslím, že tolik na úvod a slovo dám dál. Děkuji, Lucio. Uh, um, děkuji, děkuji mnohokrát. Já budu stručná. Chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za vaši zprávu, za užitečnou zpětnou vazbu a za vaši vstřícnost pracovat uh, ruku v ruce s parlamentem a s radou na tom programu, který si myslíme, že je teď kdykoliv důležitější než v minulosti. Takže děkujeme, uh, promítlo se to i do rozpočtu tohoto programu. Pokud je o média, tak paní Kosta to řekla velmi jasně, tohle je určitá evoluce, spíše než revoluce pracujeme už na těch stávajících schématech, stávajících systémech, jenom se je snažíme dále rozpracovat. Také se nám líbí ta práce, pokud jde o formáty, pokud jde o žánry, tohle je něco, co už děláme, snažíme se co nejvíce pokrýt co nejširší škálu, animované filmy, dokumentární filmy a také ale třeba některé nové formáty i třeba takové věci jako virtuální realita a podobně. Dále nezávislé subjekty, nezávislí producenti, to je také velmi důležitá věc toho, v rámci toho, mm, té složky média, takže tady jsme také rádi za tuto podporu. Dále třetí země. Myslíme si, že internacionalizace toho programu je velmi důležitá a my jsme jasně řekli, že ve stávajícím nařízení ty podmínky pro mm, dostupnost tvůrčí Evropy a také ty podmínky budou jasně vymezeny v rámci směrnice o audiovizuálních službách a v rámci toho trendu Kreativní Evropa. Takže hmm, myslíme si, že tady je potřeba to další vyjasnění, pokud je ten stávající rámec. Dále také tady vítáme ty poznámky ve vztahu k novinářům. To je nová věc v rámci meziodvěvové složky a je to něco, kde jsme přesvědčeni, že to je velice potřebné, že to umožní uh, Eh, projekty na podporu rozmanitého pluralistického prostředí sdělovacích prostředků a na zlepšení kritického myšlení a mediální dovednosti, což je eh, gramotnosti, to je velmi důležité v současné době takzvaných fake news a podobně. Pokud je o tu observatoř, tak tady sdílíme cíle parlamentu, že je třeba posílit statistické údaje, tak abychom mohli analyzovat dopady kulturálních politik. A myslíme si, že Tvůrčí Evropa tady může sehrát důležitou úlohu. Chtěli bychom také zdůraznit spolupráci nebo posílit spolupráci v rámci stávajících struktur, zejména eh, audiovizuální observatoř, která je součástí té složky média a která poskytuje cené údaje. Víme, že v minulosti tady byly snahy rozšířit mandát té observatoře, ale ono to je eh, v gesci Rady Evropy a bylo rozhodnuto ponechat to jako audiovizuální subjekt a ne se ne to rozšiřovat na další kulturní oblasti. Konečně několik slov ke Invest EU. Myslíme si, že eh, tady toto bylo skutečným úspěchem a že v rámci Invest EU budou další možnosti rozšířit to na menší subjekty, nejenom malé a střední podniky, ale že tady bude celá sociální složka Invest EU, která umožní investovat do toho úspěšného nástroje v rámci té záruční facility. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji, Lucie. A ještě Silvia. Děkuji. Děkuji za vaše komentáře, děkuji také za ty požadavky o vyjasnění, které určitě zajistíme. Vezmu to po pořadě. Kolegyně Ferajen i já musím říct, že nás velmi mrzí, že kolega Bruno Venta už tady s námi není, ale věříme, že bude dělat další zajímavou práci. Každopádně eh, myslíme, že i další kolegové se tomu budou pečlivě věnovat jako on vyjasnění. Eh, pokud je o tu observatoř, a to reaguji na řadu těch poznámek, tak tady bych vám chtěla říci, že jako zpravodajka už u toho předchozího programu jsem narazila na potřebu mít takový audiovizuální a kreativní program, který vyčlení nejenom kvantitativní, ale i kvalitativní prvky a kde je potřeba vést eh, nějaké výzkumy a nějaké údaje na mezinárodní úrovni. Tady to se řešilo nějak v rámci těch delegovaných aktů, ale musím říct, že do posud z toho moc ehm, nevyplynulo. Každopádně, ehm, to, co všechny subjekty označili za velmi relevantní, aby se provádělo náležité vyhodnocení. A i u toho stávajícího programu se mluví eh, o hodnocení stále v kvantitativních oblastech. Jenomže to není možné, protože kultura se promítá do dalších oblastí a vyhodnocuje se jinými způsoby. Eh, kdy mm, mohla bych zmínit třeba článek 9. Eh, tady nemluvíme o něčem novém, nějakém novém subjektu. Ne, my tady mluvíme o něčem, co by mohlo probíhat už v rámci stávajících subjektů. Třeba bych zmínila eh, stávající výzkumné středisko, ale ono tady nejde o to, aby to všechno bylo realizováno v rámci interních výzkumných pracovníků, ale třeba v rámci propojení různých eh, středisek. Takže tady nejde nutně o vytvoření nějaké nové observatoře ve smyslu nové sektory nové struktury, ale spíš třeba vytvoření síly, sítí excelence, které propojí už stávající subjekty. Každopádně to něco, o čem jsme mluvili už dlouho. Za druhé, komplementarita, komplementární aspekty. E, to se tady také řešilo několikrát, třeba reaguji na paní kolegyni Trupl. Tak, e, investiu do jisté míry může e, anulovat tu specifickou povahu celé věci. A právě proto jsem chtěla, aby tady byly povinně uplatňovány ty principy Invest You, třeba Tady ta komplementarita s dalšími programy. Zmínila bych Orasmus, Horizon a Evropský strukturální fond a podobně. Tohle je velmi důležité, aby to bylo závazné. Třetí věc, mm, co bych chtěla vyjasnit. Ty malé subjekty v oblasti kultury, nebo spíš ty, ta problematika malých projektů, mluvila o tom paní kolegyně Trupl a i Sabin Ferhajen, tak já eh, chci říci, že tady rozhodně nejde o vytváření nějakých oddělených složek, ale prostě, aby tady byla i ta možnost pro ty malé projekty nebo mikroprojekty, které mají ten velký evropský aspekt, aby tady byla větší možnost spolufinancování. Protože ty malé projekty nenajdou na trhu spolufinancování. Tohle je skutečně věc, na, s níž se na nás ty subjekty velice často obracely. E, další věc, kterou chci zmínit, e, to se týká toho kulturního bohatství mezi jednotlivými stranami a chci ještě říct si jednu věc, to jsem na začátku neřekla. My tady u toho programu budeme požadovat e, aktiv přenesené pravomoci, protože potřebujeme zajistit rovnováhu mezi příslušnými spoluzákonodárci. Potom dále, tady mám odpověď eh, pro ty z vás, kdo se ptáli na ty sektory takzvaně. Možná tam opravdu v těch dokumentech eh, byl problém s překladem do některých jazyků, protože ten sektor, to odvětví eh, musí být chápáno v tom širokém slova smyslu. Další věc, to je nové téma, podpora kvalitní novinářské práci, podpora mladých novinářů. To jsme tam opravdu dali schválně, protože v současné době je to velmi důležitá věc. A zejména také je potřeba zdůraznit eh, úlohu žen, jejich pohled na věc, jejich zapojení. Takže ženy v audiovizuální oblasti Tady je potřeba také reagovat na ten mezinárodní rozměr. My jsme tady navázali na novou mezinárodní strategii a myslíme si, že tvůrčí Evropa by právě měla být takovou vlajkovou lodí, která už tady bude eh, v náležité interakci s těmi ostatními programy. My ostatně máme řadu bilaterálních dohod se třetími zeměmi, a ještě bych tady chtěla zmínit, a to reaguji na kolegyni Adinolfi, ale i na kolegyni Trupel. Já jsem tam předložila mnoho pozměňovacích návrhů, pokud jde o význam kultury v rámci evropského projektu a pokud jde o svobodu projevu a svobodu uměleckého projevu. A potom ještě jedna věc, a to už se dostávám k závěru, Eh, tvůrčí Evropa musí být vnímána ve vztahu ke směrnici o audiovizuálních službách. To je velmi důležitý nástroj, čili my tam klademe důraz na ten nový normativní rámec, v rámci něhož bude potřeba, aby se účastníci programu pohybovali. Já tady děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát všem kolegům, těším se na pozměňovací návrhy, jsem připravena o nich diskutovat, děkuji komisi, děkuji příslušným výborům za e, spolupráci a věřím, že e, se můžeme těšit na velmi konstruktivní práci. A děkuji také sekretariátu a mým asistentům. Vielen, vielen herzlichen Dank, Silvia. E, děkuji, mnohé díky, Silvii. 29. listopadu 15 hodin, to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a Silvi a stínovým zpravodajům přeji mnoho zábavy, ale zejména úspěchu při další práci na tomto programu a pokud to vše bude eh, doprovázeno i vhodným rozpočtem, rozpočtem tak to bude eh, úžasné. Teď tady máme další bod na programu představení zprávy Komise o Europeáně a o pokroku v této souvislosti. Jde o předložení zprávy Evropské komise o hodnocení Europeana a o tom, e, jak se bude dále pokračovat. Vše vychází z nezávislé studie, která poskytuje fakta a podpůrné informace pro hodnocení Europeány a obsahuje také možné orientační body pro budoucí vývoj tohoto programu. Víte, že náš výbor sleduje vývoj Europeány velmi intenzivně už po deset let od jejího založení. Podporujeme to a předložení této zprávy je v tomto ohledu pro nás velmi významné. Velmi srdečně tedy vítám paní Rianu Švinikr, která je v čele referátu oddělení interaktivních technologií digitální eh, kultury eh, z DG Connect, která nám podá informace o mm, Evropáně. Máte 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Je pro mě potěšením, že mohu být mezi vámi. Jmenuji se Johanna Schwininger Ladak a jsem tady ještě eh, s kolegyní, abych představila hodnocení a vizi, kterou komise má, pokud je o Europeanu. Hodně jsme hovořili dnes o kultuře, o významu eh, kultury, eh, kulturního obsahu, diverzity a dědictví. A myslím, že to dobře navazuje i na ty diskuze, které proběhly v té části před tímto bodem. Máme tady také zprávu o vzdělávání v oblasti digitálního věku. Já mám eh, v mém portfoliu právě také vzdělávání a digitální transformaci škol v době rychlé eh, digitální transformace. A konkrétně bych vám chtěla poděkovat za podporu, pokud jde o tu část eh, o konektivitě, potřebě vybavení a podporu iniciativy Evropské Eh, studentské e-karty. Eh, to také spadá eh, do mé zodpovědnosti společně s dalšími kolegy na našem generálním ředitelství. Podle našeho názoru je velmi na čase představit tuto zprávu parlamentu, protože dnes je to deset let, co existuje Europeana. Byla spuštěna eh, před deseti lety dopisem eh, šesti hlav eh, států a vlád a je to evropská platforma, která poskytuje přístup k digitálnímu kulturnímu dědictví, kde je asi 28 milionů kulturních um, nějakých obsahů a zapojují se tam různá muzea a um, další instituce. Dnes je tady velká podpora široké sítě uh, profesionálů European Network Association a je tady také systém národních uh, domén a tematických uh, agregátů v oblasti kultury. Máme tady také program Europe Connectivity. Já, jsem ho, já bych chtěla hovořit o plánech do budoucnosti. Toto hodnocení eh, již bylo velmi eh, dobře načasované, protože to odpovídá na požadavek rady zaměřit se na to, jak uh, se rozvíjí, jak to vypadá s udržitelným financováním a mechanismem pro toto financování a jak to je s budoucností. Evropská agenda pro kulturní komunikaci obsahuje slib komise ohledně vize pro Evropeánu a toto je právě to, co na to reaguje. Když se podíváme na příští víceletý finanční rámec, umožňuje nám toto hodnocení zohodnotit slabost, slabé i silné stránky Evropeány a my se tady vlastně díváme do minulosti, čeho jsme dosáhli, kde jsou slabiny a zároveň je to i pohled do budoucnosti, jaké jsou naše ambice do budoucnosti pro Europeánu. Je důležité, abychom si uvědomili, že eh, je zde eh, zahrnut ten základní koncept Europeány, eh, a potom také ten digitální inovativní projekt, to jsou takové dva rozměry Evropiány. a zároveň e, tady chceme e, aby ty služby byly životaschopné a adekvátní, e, které Evropa poskytuje. Studie byla provedena s ohledem na lepší regulaci Evropské komise. To je poměrně komplexní a složitý proces, ale Eh, je velmi obsáhlý. Během tohoto procesu hodnocení nás podporovala jedna nezávislá eh, studie externího eh, kontraktora a pak jsme tady měli pět nezávislých expertů z nejrůznějších oblasti kulturního dědictví, nebo tady každý zastupoval jeden rozměr a máme tady generální eh, ředitelství komise, které se zapojil DigiConnect a eh, další uvedené. Zpráva obsahuje tu zprávu, tam jsou politická prohlášení komise, je tam ten aspekt hodnocení a vize komise to podporuje také pracovní eh, dokument, kde je více faktů. Součástí toho hodnocení jsme provedli také eh, online konzultaci eh, veřejnosti. Měli jsme 12 000 odpovědí na tuto konzultaci online, to znamená obrovský feedback, velmi vášnivý, byly tam velmi zajímavé vstupy. O čem to tedy obecně vypovídá? Když se podíváme eh, na všech těch pět kritérií nařízení. Ano, jsou tady silné stránky, ale i slabiny, na kterých musíme zapracovat. Nejsilnějším nebo jednou z nejsilnějších stránek je, eh, že je to opravdu jedinečná iniciativa a jediná celoevropská platforma, takový agregátor, který schrnuje obrovskou digitální eh, kolekci podnětů z 28 členských států a je tam asi 60 milionů předmětů, Eh, kterých se to dotýká, nebo které to tedy eh, zahrnuje. A eh, tady vlastně jsou nejrůznější kampaně, pak tady máme také migrační kampaň a budeme tady mít také kampaň o ženách v oblasti vědy v nadcházejících měsících, až tedy do března. A to schrnulo instituce, eh, kulturní eh, subjekty a i občané se tady zapojili. Europeana vedla eh, ke sdílení společných osvědčených postupů a standardů a jedním z největších výdobytků je pokrok k určité standardizaci v oblasti kulturního dědictví. Europeana Eh, model a eh, různá prohlášení. To je velmi důležité pro to, aby eh, tyto obsahy byly použitelné v praxi. Je tady síť různých partnerů v nejrůznějších oblastech, doplňuje národní strategie členských států pro digitalizaci a online dostupnost kulturního dědictví. Jaké jsou výzvy? My jsme se tady eh, snažili zjistit, jaké jsou silné stránky, ale i slabiny. Protože pokud chceme eh, podpořit v rámci víceletého rámce Europeánu, tak musíme eh, celou věc dobře zanalizovat a zanalizovat i ty slabiny je tady příliš eh, široká škála eh, posluchačů nebo příjemců a proto je potřeba eh, se přitom zaměřit na ty prioritní příjemce. Je tady mnoho obsahu a metadat, ale tady je důležitá také kvalita, protože komise velmi zdůrazňuje kvantitu dát, nebo tak tomu bylo v minulosti, ale teď je potřeba zaměřit se i na kvalitu a snažit se zlepšit kvalitu i více 3, 3D eh, dát, tak abychom to přiblížili eh, těm příjemcům, zejména těm mladým. Potom dostupnost materiálů, eh, aby byl snadno k nalezení, tím, že se vylepší výsledky vyhledávání a Mm, nástroje pro vyhledávání a samozřejmě zohledněna musí být mnohojazyčnost. To je velká výzva. Mnohé instituce nemají buď zdraně, pardon, eh, zdroje a ani nástroje na to, aby se vyrovnali s mnohojazyčností. Ovšem, díky technologii to můžeme zvládnout. Eh, infrastruktura agregace infrastruktury, to znamená, jakým způsobem je tam ten obsah vkládán a jakým způsobem je to zpracováváno a poskytováno příjemcům. A potom je tady také problém, že občané nemají povědomí o Evropáně. Kulturní instituce mají, ale občané nevždy. Takže to jsou výzvy, na kterých chceme v příštích letech zapracovat. této eh, zprávě jsme vytyčili také naše ambice, ambice pro Evropanu eh, v rámci příštího víceletého rámce. A tady jsme zdůraznili pilíře, eh, na kterých bychom chtěli tu iniciativu postavit. Je tady potřeba, aby Europeana byla hlavní um, um, musí zohledňovat tedy potřeby hlavních uh, aktérů eh, v oblasti kultury a proto je tedy eh, je potřeba, aby tedy byla k dispozici tak, jak je potřeba a musíme posílit technickou platformu tím, že se vylepší nejrůznější eh, technické aspekty, jako je právě ta vyhledatelnost, mnohojazyčnost a je třeba, aby Evropána byla zodpovědná za toto vylepšení. Zdůraznit bychom chtěli také dostupnost obsahu. Tady se hodně o obsahu na výboru kult diskutovalo. Obsah to znamená také to, že ten obsah musí vytvářet i kulturní instituce. Tam je mnoho příležitostí v oblasti kulturního dědictví, ale je potřeba mít disponibilní nástroje pro instituce v oblasti kultury, tak aby mohly vytvářet eh, lákavý interaktivní obsah pro uživatele, tak aby eh, se více zajímali o tuto iniciativu. A závěrem víme, že je další potřeba Eh, posílit standardizaci aktivit, zdůraznit osvědčené praxe, protože ne všichni si uvědomují, jaké možnosti v digitálním věku jsou k dispozici. Europeána by se měla opravdu zaměřit na to, že bude sloužit institucím kulturního dědictví tak, aby se mohli zapojit a využít ji v digitální době. Potom udržitelnost, tedy chceme eh, i nadále financovat Europeanu v rámci programu Digital Europe a já vám děkuji za podporu Europeany eh, prostřednictvím vašich pozměňovacích návrhů. Chtěli bychom také podpořit práci Europeany spuštěním sítě kompetentních center, které mohou eh, poskytovat poradenství ohledně digitalizace pro kulturní eh, centra, eh, osvědčené praxe, různé školení a doplnit by to měla také Horizon Europe. Pokud jde o řízení tak eh, komise by měla mít řídící úlohu. Eh, v tuto chvíli vám již děkuji za pozornost, ráda zodpovím na vaše otázky. Já, vielen, vielen herz. Mnohokrát děkujeme za velmi dobrou a přehlednou zprávu s informacemi o tom, jak jste řekla, co se bude dělat v budoucnosti, co je třeba zlepšit a na co klást důraz. Spíš na kvalitu, nikoliv na kvantitu v, v datech, také otázka dostupnosti. Mnohokrát děkuji a začínáme diskuzi s Abinou Fahajn. Takže za EPP i za sebe chci poděkovat. Myslím si, že je to velmi kompaktní přehled úkolů a výzev a silných stránek Europeány. My jako kulturní výbor jsme považovali Europeánu vždy za důležitý nástroj, ale když vidím, že pod, významy, pod výzvami máte nedostatek povědomí, tak si vzpomínám, už je to deset let, jak je možné, že se po tolik let nedostá, nepodařilo dostat informace do povědomí eh, pro eh, vzdělávací oblast. Je to vynikající nástroj. A když se člověk zeptá ve škole, kdo zná Europeanu, tak ani učitelé umění neznají a neví o ní. Čili je to otázka eh, představ, jak to změnit tak, abychom nefinancovali projekty, které neosloví lidi, protože pak je to škoda. Myslím si, že je to vynikající projekt i vynikající iniciativa. Druhá otázka. Jak to vypadá se střednědobým eh, rámcem finančním? Eh, bude možné eh, dozvědět se, jestli zachováme stávající struktury nebo tam budou změny. Děkuji. Děkuji, Sabine Helga. Děkuji mnohokrát. Já za sebe musím také říci, že to byl velmi zajímavý příspěvek a velmi uh, dobré přednesení Europeány. Já bych chtěla navázat na otázky Sabine Ferhajen, protože musím říci, že po deseti letech, teď opravdu už slavíme desetileté výročí, tak přímo se mi nabízí otázka, jaký je důvod, toho nedostatečného povědomí, nedostatečné propagace, že o tom tak málo lidí ví. Víme, eh, že tady je velká konkurence se soukromými hráči, ale mm, i tak, když máme nějakou takovou iniciativu tohoto typu, a ono tady to je víc než jenom iniciativy, tak přece je v zájmu propagovat naše instituce, takže jaké tady máte nějaké nápady? Jistě, kvalita dat a dostupnost, to jsou vždycky velká témata. A potom ještě, co je pro mě zajímavé. Vy říkáte, že tam je nedostatek sofistikovaného filtrování. No, tak ona tady probíhá taková debata v Evropě. Já jsem právě byla ve škole. Tam byly uh, děti 12-13 leté a zajímal je jenom článek 13 Upload Filters a když mluvíte o sofistikovaném filtrování, je jasné, že to potřebujeme pro navigaci a pro jasné nabídky, aby lidé byli schopni najít věci, zejména instituce kulturního dědictví. Ono to je také součást naší kulturní války jak eh, naložíme s velkými digitálními platformami, tak bych se chtěla zeptat, co děláte, pokud jde o investice do sofistikovaného filtrování a jakým způsobem zajišťujete komunikaci, že je potřeba mít sofistikované filtrování. Děkuji, Helgo. Silvia Costa. Diciamo che noi siamo... Děkuji. Já bych řekla, že my jsme velcí fanoušci Europeány, ale zároveň jsme hodně frustrovaní, protože to má velký potenciál, ale není úplně naplněn během těch let. To jsme si všichni všimli. E, I když ti, kdo sledují Europeanu, tak nám opravdu říkají, že se tam nahrávají mimořádné věci a tak dále a tak dále, ale je tam prostě tahle ta velká propast. E, já si tedy myslím, že byste měli eh, to nějakým způsobem jinak zaměřit, obrátit se na více subjektů, aby to bylo dostupné všem. Vy říkáte, že vaše adresa je na institucích kulturního dědictví a také na e, stránkách těch společenství kulturního dědictví. To bych chtěla asi pod, mm, vyjasnit, o co se jedná. A potom také e, ty konzultantské centra. E, a e, Europeana má i regionální sítě. Mm, tak si říkám, zda i ty regionální subjekty by bylo možné jasně označit jako subjekty, které se podílejí na té velké rodině Europeány, protože možná tam chybí ty referenční body. Potom další věc. E, v příštím VFR, tak ty finanční zdroje to bude Digital EU a Horizon. Jsou tam nějaké konkrétní důvody, jako jsou univerzity a podobně? Eh, a poslední věc, pokud jde o ty konzultace, tak já jsem věděla, že ty subjekty, které se na vás opracejí, jich nějakých 380, 388, kdo tam většinou je. Analyzovali jste nějak, kdo tam stojí zatím, kdo požaduje ty konzultace a je tam třeba to víc z některých zemí než z jiných. Můžete mi k tomu něco říci? Ja, vielen herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji, paní Schwininger. Takže máte slovo, abyste odpověděla. So, to, to, uh, on the question... Ano, děkuji. Tak k té otázce, proč jsme nebyli schopni dát Evropénu do škol, tak to závisí na zemích. Například ve Francii Evropéna velmi úzce eh, spolupracuje nebo mm, je používána jako reference pro zdroj školních materiálů, takže závisí to zemi od země. Ale problém je že pokud tam nemáte materiál, který je dostatečně přitažlivý, dostatečně kvalitní, takže to je trošku jako hlava 22, tam potom jenom těžko přitáhnete ty studenty. A já mám také na starosti digitální vzdělávání, takže já se snažím propojit to, co dělám v oblasti vzdělávání, v oblasti kultury, snažím se ty komunity propojit. Takže to je jedna z těch změn. Pokud je o financování, tak do dnešní doby se Europeana financovala eh, ze dvou eh, zdrojů. První způsob byly granty a to vytvářelo veliký problém spolufinancování, protože členské státy nebyly schopny dodržet svůj podíl toho spolufinancování. V loňském roce jsme změnili finanční mechanismus na zadávání které by nám umožnilo financovat všechny ty náklady související s Evropanou, protože ono to je ostatně evropská iniciativa a my tedy pokrýváme to financování směsí. Je to takový mix grantů a e, zadávání zakázek. A ten mix bychom rádi převedli do toho příštího VFR a rádi bychom toho co nejvíc pokryli z těch zakázek. To by nám vytvořilo jakousi záchranou síť, bezpečnostní síť. V současné době tam máme zakázky na nějaké dva roky a je možnost to obnovit na další dva roky. To by nám snad mělo zatím to pokrýt. Potom otázka paní Trupl. Jaký je důvod pro tu nedostatečnou informovanost, nedostatečné povědomí? Těch důvodů je hodně. Zase liší se to zemi od země. Uh, v některých případech je Euro, v některých zemích je Européna známa, někde jinde ne, v některých zemích znají jenom některé profese a podobně. Čili na vaši otázku proč se mi odpovídá velmi obtížně. Možná proto, že Europeana se snaží propojit instituce v oblasti kulturního dědictví v té digitální době, takže možná jsme trošku opomenuli naše občany ale eh, snažíme se tam zapojit občany k těm některým tématům, k těm velkým tématům, například 1914 až 1918 a podobně. Takže pracujeme na některých těch velikých evropských tématech, snažíme se podpořit ten pocit společné identity, společné sounáležitosti a podobně a vést třeba nějaké velké kampaně v této věci. Další věc, eh, nedostatečné filtrování, sofistikované filtrování, tak to je spíš taková náhoda, když eh, půjdete na některé ty portály, tak, nebo mm, tam, kde je hodně obsahu a hodně kulturního obsahu, tak byste měli být schopni vyfiltrovat ty výsledky, zejména pokud už je tam třeba nějaké období a pokud třeba tam máte nějaký umělecký projev, třeba impresionismus, dadaismus, a podobně, měli byste být schopni říci u toho, kterého hnutí, jaké znaky hledáte a podobně. Takže to jsou už ty základní mechanismy filtrování, které e, máme na jakékoliv platformě, ale na Europáně nejsou. To bychom tady rádi e, zajistili a myslíme si, že ta odhalitelnost obsahu je velmi důležitá. Musíte tam mít obsah, který umožní lidem skutečně to procházet, prohlížet a objevovat to, co tam je. To je ostatně obecně otázka evropského obsahu, objevitelnost evropského obsahu a je to velmi relevantní hlavně u toho kulturního dědictví. Potom to, co říká paní Kosta, financování. Tak eh, u kulturního dědictví máme takový komplexní přístup. Jedna věc je financování Evropány v rámci programu Digitální Evropa, posílení té nabídky a té, těch funkcí a to doplní kompetenční centrum, centrum kompetencí protože tady jde o vytváření, abych tak řekla, nástrojů, technických, technologických kapacit a služeb institucí kulturního dědictví. Takže například, když by chtěli třeba něco digitalizovat nebo do 3D, nebo třeba využít virtuální realitu ve svých výstavách a neví, jak to dělat, mohou se obrátit, podívat do toho kompetenčního centra. A potom zároveň také jsou tam určité výzvy v oblasti základního výzkumu, které chceme řešit v rámci Horizon Europe. Potom ty společenství, ty komunity, tak my je budujeme, jejich skoro 4 tisíce, nebo respektive 3700, abych byla přesná, 3700 institucí, které už tam jsou zapojeny, ale Víme, že tam potřebujeme vytvořit tu velkou masu všech institucí, aby se to dostalo do všech členských států, do všech eh, regionů. Ale mm, mimochodem Evropána je aktivní v 28 členských státech, takže máme instituce ze všech států, ale musíme zajistit, že se budou účastnit všechny instituce, i ty menší, protože jde tady opravdu o demokratický přístup ke kulturnímu dědictví jak pro občany, tak pro instituce. Ja, vielen, vielen herzlichen Mnohokrát děkuji. Vidíme, že je tu celá řada úkolů ještě, které je třeba zvládnout, čili vy, bude, vy máte před sebou ještě hodně práce a můžete si být jistá, že výbor pro kulturu je na vaší straně a my se eh, opakovaně budeme zajímat o toto téma a zjišťovat, jak jste pokročili nebo jak ta věc pokročila, jak eh, se vylepšily funkce, jaké je taky povědomí lidí a jak využívají tento portál, protože si myslíme, že je to důležitý portál a je to velmi dobrá a chválihodná iniciativa. Děkujeme vám za návštěvu, za informace o tom, jakým směrem chcete jít a i nadále vám přejeme hodně úspěchu ve vaší práci a pokud jde o, o náš výbor, tak jsem si jistá, že i do budoucna bude na vaší straně. Děkuji, paní předsedkyně. Tak. A tím se dostáváme k závěru schůze. V bodu různé nemám nic. Pak ještě oznámím, že příští schůze bude v pondělí 3. prosince od 15 do 18.30 hodin v Bruselu a hned začneme schůzí koordinátorů, která jako obvykle probíhá s vyloučením veřejnosti, takže všichni, kteří nepatří k parlamentu, hosty požádám, aby opustili sál. Udělám krátkou pětiminutovou přestávku technickou. Děkuji.